podpory. Paní Cimer, předsedkyně z frakce GUE, předložila žádost o ochranu privilegií a imunity paní Eleonory Forence, která je poslankyní Evropského parlamentu. Týkalo se to incidentu po manifestaci v kontextu G20 v Hamburgu. A bylo to